tazatelem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane předsedo rady, nedávno ve výboru pro obchod bylo řečeno, že ISDS má v Evropském parlamentu málo přátel. Je to sporná záležitost, protože v soukromých rozhodčích řízeních e, také se to projevuje tak, že se napadají demokratická rozhodnutí a tak dále. Ale ústřední moment, o který se zde jedná, je to, že tady chybí transparentnost. Řízení se odehrávají za zavřenými dveřmi, a jsou totálně netransparentní a proto to e, nás neudivuje, že tady narůstá skepse. Evropský parlament také v rozpravě o TTIPu předložil reformní návrhy v těchto otázkách. Toto také platí pro nové smlouvy, ovšem také pro staré smlouvy, pane předsedo rady. My máme celou řadu ustanovení ISDS eh, v EU a to je v členských státech, kde některé smlouvy jsou zcela netransparentní. A tady existují určité rozpory. Na jedné straně rada, vaši členové zdůrazňují part, eh, transparentnost eh, ve všech možných oblastech transparentnosti smluv, ale ve v bilaterálních eh, smlouvách ISDS tady rada eh, neplní svou roli a to je velice důležité, protože právě v EU je uzavřeno mnoho dohod v rámci ISDS a máme zde Mauricijskou dohodu, umluvu, která byla schválena valným schromáštěním OSN a nabízí další možnosti pro transparentnost. Podpis EU by byl signál pro transparentnost pro energetickou chartu, protože to je jediná smlouva, kde ISDS také eh, se plánuje ze strany Evropské unie, a to již z roku 1994. A podpis členských států by znamenal, že bilaterální smlouvy ISDS by byly také transparentní. V současné době existují transparent, eh, spory o transparentnosti v radě, kdo je za co zodpovědný a tomu já nerozumím. Já vůbec nechápu, že došlo k zablokování podpisu jak pro EU, tak pro některé členské státy a tak se vysílá venek signál, že Evropská unie nemá zájem o transparentnost a toto je v rozporu s našimi společnými cíly. A ještě jednou k energetické chartě. Často se o tom na veřejnosti diskutuje, ale energetická charta je smlouva, kde se odehrává největší počet ISD řízení. V současné době je to 89 případů. A my to mi řekl sekretariát energetické charty, neboť toto je tajné a vlastně neexistuje žádná povinnost tyto případy oznamovat. To znamená, že jich je minimálně 89, možná ještě něco navíc. A tento stav považuji za neakceptovatelný. Některé členské státy podepsaly Spojené království, Francie, Německo, ale jak EU jako takové a ne. A proto se ptám, zdali Předsednictví není toho názoru, že by mělo tlačit na členské státy, které blokují podepsání umluvy a nedomnívá se předsednictví, že touto blokádou je poškozena image EU, protože pak se stále hovoří o transparentnosti, ale mistr světa v oblasti IDSDS transparentnosti, transparentní není. A já se také za třetí ptám, zdali budete motivovat členské státy, kteří, které zatím nepodepsali, abychom na konci můžeme říct, na konci roku řekneme, že podporujeme transparentnost. Děkuji vám, pane Lange a dalším řečníkem bude pan minister Kunda. Děkuji vám, pane Lange, a děkuji vám za vaše tři otázky. Já bych to mohl říct velice stručně a mohl odpovědět ano, ano a ano. A potom bychom skončili, ale předpokládám, že eh, chcete trošku obáčky kolem toho. Takže řeknu eh, třikrát ano. Ano, transparentnost je klíčem pro nizozemské předsednictví. Zapadá to do našich priorit eh, a sice zaměřovat se na základní věci a vytvářet eh, jednoduchou a spolehlivější legislativu, jak jste zmínil. Rád vám připomenu, že Rada ve svých eh, závěrech o eh, evropské obchodní a investiční politice přijatých v listopadu minulého roku uznala, že odpovědná evropská obchodní politika musí být doprovázena vysokou úrovní transparentnosti a efektivní komunikací s občany a lepším zapojováním všech zainteresovaných stran do přípravy vyjednávání a implementace iniciativ v této oblasti a respektovat interinstitucionální rovnováhu a platná pravidla. Takže to je taková druhá věta na druhé ano. Pokud jde o v, řešení sporu mezi investory a státy, tak Evropská unie se snaží zvyšovat úroveň e, transparentnosti e, prostředí, ve kterém se e, vytváří, tedy řeší ty spory a také e, se snaží zajistit, aby e, nejenom veřejnost měla přístup k informacím, ale také, aby e, zainteresované strany mohly podávat tedy svá podání k věci. Potom UNCITRAL. Chceme, aby byl veřejně přístupný registr dokumentů, kterým se podpoří eh, uplatňování eh, pravidel transportnosti UNCITRAL. Evropská unie je eh, odhodlána všechna obdobná pravidla zahrnovat do všech vyjednávaných právě smluv a jak víte, jsou tady dvě stávající dohody. Je tady multilaterální umluva vyjednaná pod záštitou OSN. Jedná se tady o o, e, konvenci z Mauriciu a v roce 2014 e, rada e, opravnila komisi, aby jednala o této umluvě a ta by platila pro jednu jedinou smlouvu, a sice pro tu energetickou chartu, jak se zmínil. Rozhodnutí Unie podepsat tuto umluvu je ovšem obtížné na navzdory řadě debat na radě na základě návrhu komise eh, k eh, podpisu. Ne všechny členské státy, eh, které by mohly být kompetentní, souhlasili s tím, že by toto mělo být uplatňováno na logické chartě. Předsednictví chce dosáhnout pokroku v této velice důležité otázce. Je to jedna z prioritních otázek, kde chceme i dále jednat v této eh, věci eh, bilaterální kontrakty s delegacemi eh, pokračují tak, abychom zahladili vstávající spory, protože je riziko v image naší vzhledem k vnějšímu světu a snažíme se a tedy cílem je podepsat tu umluvu ke smlouvě o energetické chartě co nejdříve. My jsme eh, také se hodně eh, snažili o eh, přeformulaci sdílené politiky investiční Evropské unie. Čínské státy mají odborné znalosti, pokud jde o ochranu investic tváří tvář členským státům a rada proto přivítala inovativní a ambiciozní, inovativní ambiciozní přístup komise k modernizaci investiční ochrany. Rada dále eh, vzala na vědomí eh, eh, s nahou komise tento přístup uplatňovat i u ostatních obchodních dohod a vytvořit tedy ten více straný multilaterální investiční soud. A stejně tak rada mm, uznává právo státu regulovat. Předsednictví zůstává bezvýhradně odhodláno naplňovat eh, cíl eh, zvyšovat transparentnost eh, systému řešení sporů mezi investory a státy. My samozřejmě můžeme zasahovat do kompetencí členských států, nemůžeme donutit členské státy, aby uplatňovaly pravidla UNCITRALu na vlastní bilaterální dohody uzavřené před v roce 2014 a doufám, že se nám podaří eh, tedy nalézt eh, řešení v této důležité eh, otázce ze strany předsednictví. Na tom velice tvrdě každopádně pracujeme. Děkuji. Děkuji a nyní pan Sigu. Grazie, prezidente. Děkuji. Paní předsedkyně, skupina EPP má za to, že začlenění norem o transparentnosti mezinárodních smluv kromě toho, že se zlepší transparentnost při sporech, tak především nakonec dá důvěryhodnost těmto dohodám také, poněvadž tyto, dvě, mm, tyto dva aspekty pro nás EPP jsou velice důležité. A tudíž já dnes se obracím zde na přítomnou radu, a odpovědi, které nám eh, byly dány, nás uspokojí pouze částečně, protože situace se mezi institucemi zablokovala. Tady eh, jde o to ratifikovat eh, normy EU a je to vlastně první umluva, která zlepšuje i mezinárodní investiční právo. I zde tedy komise, rada a poslanci vědí velice dobře, že harmonizace těchto pravidel je zcela zásadní a prioritní pro eh, budoucnost důvěryhodnosti eh, obchodních mezinárodních smluv, kde Evropská unie investuje, kde Evropská unie představuje projekt, který, se, eh, který chceme realizovat. Takže je Mm, pokud se to eh, tedy zastaví v radě, tak to nás bude zneklidňovat velice. Jediná dohoda, o které víme nyní, která byla signována po přijetí umluvy, to je eh, eh, charta pro energetiku. Takže jinak tedy se neaplikují pravidla transparentnosti UNCITRAL i mm, postup řešení sporů mezi investory a EU, takže e, tady to by měly být normy, které by byly e, transparentní a e, které se, jinak to budou normy, které se budou aplikovat s, s možnou újmou. Pan Martin. Pan Martin, děkuji pan, holandskému předsednictví za to, že zůstalo ještě s námi a také za tři odpovědi ano. Takže na to my vám můžeme odpovědět, dělejte, dělejte, dělejte. A to je další fáze. E, rada si zajisté uvědomuje, jaká je naše pozice sociálních demokratů. A my také nechceme, aby komise jednala za zavřenými dveřmi. My požadujeme multilaterální řešení s sporů a my také podporujeme, aby stávající SDS se utvářelo transparentněji. Proto my také podporujeme eh, Mauricijskou umluvu, která se vztahuje na různé smlouvy, včetně energetické charty. A je důležité, abychom jasně ukázali, investice spadají do kompetence EU. Je politování hodné, když jednotlivé státy podepisují sami eh, tuto chartu a umluvu. My jako EU bychom měli společně obhajovat principy mauricijské umluvy. Také v rámci rady některé státy nepodporují eh, pravidla transparentnosti. A to bychom neměli trpět. My žádáme, aby rada úmluvu um, podepsala co nejdříve, tak aby se také vztahovala na energetickou chartu. A Evropská unie eh, může zreformovat eh, řešení sporů a to jedině tehdy, jestliže řešení zbudu, sporu bude spadat do kompetence EU. Paní Gerling. Děkuji, paní předsedající, a děkuji vám a také, pane ministře, e, za to, že se zůstal na tuto rozpravu. Jedná se o jednoduchou a přímo žarou otázku. Hodně tady hovoříme o transparentnosti v tomto parlamentu a skutečně v ní, e, myslím, věříme, ale někdy je těžké prostě přijmout to, co nám e, rada říká a tak tomu je opravdu v této situaci. Je těžko přijatelné, aby, že rada ještě nevyřešila tento pad. Ráda bych pochopila, proč tato situace trvá. Chtěla jsem se vás samozřejmě e, zeptat, e, jestli uh, hrajete aktivní roli, ale vy říkáte, že ano, skvělá zpráva. Tak možná se vás uh, zeptám na nějaké podrobnosti. Co vlastně děláte? A mohl byste být možná trošku transparentní a, a pohovořit o vyjednávání na radě, jak ty věci chcete řešit. Je zřejmé, že tohle ovlivňuje způsob, jakým svět hledí na Evropskou unii. Je politování hodné, že osm českých států je unilaterálně muselo se dát vlastní cestou, ale já je nevním. Je zřejmé, že jsou tak trochu netrpělivé, takže prosím, radu, probuďte se a, a schválte už e, tento velice smysluplný návrh. Děkuji paní Scháke. Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně, pane ministře Kundresy. Větší eh, transparentnost v evropském rozhodnování, přístup k informacím od z ulice až po ty uzavřené místnosti. Vyzýváme komisařku Malmstremovou, aby zveřejnila dokumenty. Tento parlament částečně s úspěchem trvá na transparentnosti, na iniciativě k transparentnosti podepsání v UNCITRALu je součástí tohoto. To zajišťuje větší transparentnost v věcech ISDS. To je kontroverzní mechanismus arbitráže mezi, státu a, mezi státy a investory který to tedy arbitráž umožňuje, je šílené, že rada kde členské e, státy mají 13 takových doložek e, e, v, v jednotlivých svých dohodách. Toto nemůže zvíři, zví, zveřejnit. V Nizozemsko to samo nepodepsalo pro větší otevřenost, pro větší přístup k dokumentům a k větší, pro větší roli v organizací občanské společnosti. Německo, Itálie, Švédsko, Belgie, ale také Spojené státy a Kanada eh, jsou teď transparentnější než my. Je to opravdu eh, zvláštní a je eh, zklamáním, že ten problém je na radě. A neustále tady hovoříme i od ministra Plumeho, že chce dělat opozici v Evropské komisi eh, ve prospěch větší transparentnosti. Vy říkáte, že nemůžete nutit jiné členské státy, to je pravda, ale můžete dát dobrý příklad a během předsednictví můžete ukázat, jak toto vyřešíme tím, eh, že to sami podepíšeme, strhneme ostatní eh, státy. A také nám můžete eh, říct, které členské státy kladou odpor a co uděláte, abyste zajistil větší transparentnost, aby členské státy opravdu podepsaly dohodu o UNCITRAL. No. Děkuji a nyní pan Scholz. Paní předsedkyně, pane předsedo rady, kolegyně, kolegové, přístup Unie k úmluvě by pomohl rozptýlit veškeré pochybnosti a také vnést světlo do smluv a do řešení sporů. A proto podporujeme dnešní návrhy ale velkým problémem je energetická charta jako taková, neboť eh, tato souvisí také s tím, že někdy vlády jsou sami žalovány a e, to o obrovské částky. Itálie se mezi tím rozhodla, e, že opustí smlouvu o energetické chartě a to si myslím, že je dobré rozhodnutí, kterým by se také měly řídit ostatní státy. A to je například i Německo, které udělalo příklad se žalobou ze strany strany Vatenu. Je tady modrá karta, hodláte na ní odpovědět? Pan Gaspary se ptá. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane Šolci, vy jste hovořil o uh, k žalobách ze strany ziskuchtivých společností. Jsou to podle vás také komunální podniky, jako tomu například bylo v nichově a v dalších, zemí, v dalších městech eh, ve Spolkové republice? A to se nedomnívám, ale problémem je, že také tyto to komunální podniky eh, podléhají logice řešení sporů. A také u případu Vattenfall jsme to viděli. Viděli jsme, že také tyto praktiky převzaly komunální podniky. Pan Finch, prosím. Děkuji, paní předsedkyně obchod by se měl týkat ekonomických výhod a ne politiky, ale EU používá obchod na e, posílení politické agendy. EU e nutí všechny členské státy, aby podepsali a tak, aby EU u eh, ISDS se také stalo pilířem politiky. ISDS a arbitráž není autonomní systém. Tento systém byl také odmítnout dvěma výbory v této sněmovně také celá řada poslanců proti tomuto systému protestuje a přesto komise chce tento systém zahrnout do svých jednání, například do jednání s Kanadou. A my tady slyšíme o transparentnosti, ale vidíme, že transparentnost nezmění tento nepotřebný systém. Komisařka Malström konstatovala, že obchod musí podporovat evropské cíle. To znamená, že členské státy musí obětovat svou suverenitu na oltář EU. Děkuji. Máte tady modrou kartu. Od pana Martina. Eh, přijmete ji? Mohl by mi pan poslanec říci, kolik bilaterálních investičních dohod existuje po celém světě, kolik jich podepsala Británie a myslíte si, a myslí si, že by všechny měly zůstat tajné, že tohle nejde o, není o budoucích investičních dohodách, ale o stávajících investičních dohodách, o kterých toho víme velice málo a už to eh, stojí hm, daňové poplatníky milion liber každý rok. Mimo mikrofon. Ne, není. Nemyslím si, že eh, to eh, hodně eh, lidí ví. Ale ISDS je protlačováno zadními vrátky. Je to zcela nepřijatelné. Kdokoliv, kdo si myslí, že pracuje v zájmu běžného lidu, by tohle to měl vědět a měl by to přijmout. Děkuji, pan Balcu. Děkuji za slovo, paní eh, předsedající. Ti, kteří položili tu otázku, by chtěli dosáhnout toho, aby Evropská unie podepsala eh, smlouvu, eh, která umožní investorům aby eh, se obraceli eh, nebo odvolávali k arbitrům. Ta rozhodnutí jsou potom konečná a vykonatelná. Evropská unie nemůže eh, podepsat tuto smlouvu, pokud to bude blokovat dostatek členských států. Ti, kteří pokládají tuto otázku, to nechtějí přijmout a chtějí, aby předseda rady vytvářel člaky, tlak na členské státy. A to je velice pochybný postup. Protože jinak, jak už jsme slyšeli, někteří eh, si myslí, eh, že ISDS je nelegitimní a myslí si, že to narušuje eh, svrchovanost členských států. Proč by to vlastně ti měli přijímat, když ta procedura potom bude transparentní? Děkuji, pan Kaspary. Vážená paní předsedkyně, ochrana před vyvlastněním je základní právo podle charty OSN. My chceme také zabezpečit, aby někdo nebyl znevýhodněn v jiné zemi. K tomu slouží smlouvy na ochranu investic a kdyby pan Finch neopustil tento sál, tak bych mu mohl říci, že Spojené království podepsalo 94 těchto smluv. Ale Lisabonská smlouva ochranu investic přenesla na úroveň EU. My chceme tento systém reformovat a chceme také větší transparentnost a k tomu patří také umluva a proto bych se chtěl dozvědět, kdo to blokuje, kteří ministři za to zodpovídají a k, jakou mají stranickou příslušnost. Zdali nehovoří na domácí půdě jinak než na evropské půdě. Co dělá konkrétně předsednictví, kdy konečně budou implementovat členské státy Lisabonské smlou, Lisabonskou smlouvu v oblasti obchodu? A nestydíte se tak takovouto nečinnost rady v Evropském parlamentu obhajovat. A vy jste právě řekl třikrát ano a na to já říkám třikrát ne, tak to nejde. Udělejte konečně to, co musíte a zabezpečte, aby eh, rada dala mandát Evropské unii k podpisu to smlouvy. Pan Silva Pereda. Paní předsedkyně, pane předsedo rady, úmluva OSN o transparentnosti arbitráže mezi eh, investory a státy existuje ze dvou důvodů. Za prvé, kvůli tomu, že ty arbitrážní systémy nejsou dostatečně transparentní a i e, přece Evropská unie e, se snaží e, probojovat tu umluvu, která to má řešit. Tedy je nepochopitelné teď, když existuje tato umluva, osm států ji ratifikovalo a v podstatě Eh, zde eh, je ne, eh, zde tedy přece je nemyslitelné, aby Evropská unie neratifikovala tuto umluvu, kterou sama chtěla. To je nepochopitelné. A to, to že není účinná, to je jenom škodlivé. Je třeba, aby nizemské předsednictví se zhostilo závazku, které na sebe Unie vzala a, no, aby tedy apelovalo na státy, aby e, e, podepsali, ratifikovali, aby tak udělají, ale také jde o to, aby tato nová pravidla se aplikovaly i v té chartě pro energetiku, protože ten systém řešení sporů také musí být transparentnější. Paní Sanchez Caldente. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, eh, existuje demokratický eh, deficit v ISDS eh, a transparentnost ta chybí, ale to není jediné. Řada evropských zemí hm, neakceptuje ani úplné minimum a někteří dokonce se chovají špatně. Je třeba to změnit a je třeba začít transparentností, ale je třeba jít za transparentnost, protože každá část ISDS je v podstatě nakloněna tomu, aby aby eh, umožňovala investorům zneužívat tyto, mm, tato, eh, eh, tato ustanovení a bez toho, aniž by někdo to mohl rozsoudit potom tyto spory je třeba i se podívat na e, slova e, Alfreda Vesajese, zvláštního zpravodaje OSN, který říká, za poslední 25 let bilaterální smlouvy z ISDS ty e, porušovaly základní principy OSN, jako suverenitu státu, demokracii a e, právní stát. E, a e, to e, je skutečně morální závrat. Problém není tolik transparentnost, ale vůbec samotná existence tohoto způsobu řešení sporů ISDS, což e, útočí na samotné základy demokracie. Děkuji a jako další paní Begin. Děkuji paní předsedkyně. 124 eh, eh, případů bylo zahájeno eh, ze strany nadnárodních společností proti státům EU, což často znamená miliony euro na sankcích, které se zaplatilo a údajně mm, o dalších 30 miliard teď se hraje, takže vidíme i mm, kolik třeba se potom zaplatilo, eh, když se řešily ty spory přátelsky, mimo soudně, v Německu například. Ale tato eh, mm, čísla nám nesmí zakrývat další případy, které zatím stojí. Navíc máme zde umluvu OSN, která eh, zavazuje, aby se zveřejňovali ty informace o probíhajících případech eh, řešení sporu s investory, ale máme zde problém. Třeba eh, charta eh, pro energetiku, která předvídá tento systém řešení sporu SDS a tady z toho vznikne velký počet kaus. My jako Cinque Stelle 5 věc jsme proti tomuto systému řešení sporu SDS, protože my chceme, aby občané měli zajištěno základní právo, právo na transparentnost. Děkuji a další pan Duda. Buda. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament, komise i eh, rada, jakožto i členské státy a mezinárodní instituce by měly eh, se primárně eh, zabývat konsolidací hospodářského prostředí, které bude zajišťovat bezpečnost investice mezinárodního obchodu, vytvoření harmonizovaného právního rámce pro efektivní a spravedlivé řešení mezinárodních sporů pomáhá Eh, zvyšovat důvěru investorů. V tomto kontextu eh, si vážíme snah Evropské komise eh, v oblasti mezinárodního obchodního práva, které se zaměřují na zavedení konceptu transparentnosti v tomto procesu. Tím, že se přijme konvence OSN o transparentnosti v tedy s Eh, arbitrážích podle eh, založených na eh, smlouvách mezi investory a státy. Tato konvence by pomohla zabezpečit investice a pomohla růstu a zaměstnanosti ve členských státech a zároveň by členské státy měly mít možnost jednotlivě podepsat tuto umluvu a zohlednit eh, ty bilaterální investiční dohody, které již eh, podepsali dříve. Bohužel eh, vyjednávání o TTIP, které EU e potřebuje, nemá se pozitivně neví právě kvůli ISDS. Proto je velice důležité vytvořit soubor procedurálních pravidel na mezinárodní úrovni k zajištění transparentnosti tohoto procesu od začátku až do konce transparentnosti. Děkuji. A nyní paní Ocherius. Děkuji, eh, paní, předsedo, paní předsedající. Děkuji, děkuji to vám také, pane ministře eh, Kundrsi. Eh, já jsem hovořila už několikrát o soukromých investičních tribunálech a proti ním, ale ISDS existuje a jsou tady tisíce bilaterálních investičních dohod a ohrožuje to nebo podniky z naší eh, země také často toto využívají a žádají o různá očkodnění a proto eh, eh, si myslím, že je třeba podepsat dohodu o větší transparentnosti. Právě proto pracujeme na nové té eh, alternativě k eh, nahrazení ISDS. Ta pravidla OSN eh, se řeší v, někde v kuloárech a nevíme vůbec o jaké částky a čeho se to má týkat. Bylo by pěkné, kdyby Nizozemsko samo podepsalo a Mm, dostali jsme určitou, eh, určitou, určitý pohyb v těchto věcech. Jedná se o energetickou chartu, ale ten problém je širší. A členské státy už teď nespolupracují. A jak máme tedy zajistit eh, o otevření, eh, otevřenou a transparentní ochranu investic v rámci CETY a TTIP. A poslední řečník předvěždí pan Moska. Ano, já se jasně vyjadřuji pro témo, téma transparentnost, protože přece to je náš způsob, jak my vnímáme vedení komunitární obchodní podniky, po, po, politiky a je třeba takto vést i e, vztahy s naším partnery. Je to důležité pro veřejné mínění a je tedy politování hodné, že zde jsou různé procesní překážky, které brání ratifikaci e, mauricijské úmluvy e, pro řešení sporu. Zároveň některé členské státy ještě ani tuto umluvu neratifikovaly. A e, teď víme, že Rada má své limity, ano, ale my nevěříme, jako někteří kolegové, že by bylo absolutně nutné, aby intervenovaly všechny instituce. Eh, je třeba pouze tlačit na to, aby se ta situace odblokovala. A je to klíčový okamžik pro eh, mechanismus, eh, pro reformu mechanismu řešení sporů. A zde členské státy a rada musí ukázat, že jsou dostatečně zralé a že jsou připraveni i na ratifikaci umluvy UNCITRAL. A nyní Catch the Eye. Jsou tady dva řečníci, pan Marias a pan Jakobčič. Nejdříve pan Marias. Paní předsedkyně, hovoříme o řešení sporu ISTS a také v této souvislosti o transparentnosti rozhodčího řízení. V této souvislosti musíme říci, že prostřednictvím arbitráže mohou nadnárodní společnosti žalovat vlády kvůli ztrátám, ke kterým došlo v důsledku veřejné politiky a mohou být takto odškodněny. A tady se to týká především transparentnosti tohoto rozhodčího řízení řízení. A EU musí také vnést transparentnost do e, dohod o investicích a také to, co navrhuje OSN, to je například také zveřejnění e, jednacích dokumentů EU a také musí být k dispozici například veřejné slyšení. Mikrofon, prosím. Paní předsedkyně, na začátku bych chtěl říci, že na tento úmysl nahlížím pozitivně tak, abychom začali, eh, pode, že podepíšeme tuto umlovu. Já také eh, očekávám, že nizozemské předsednictví přesvědčí členské státy, že je nutné tuto umlovu podepsat, tak by se stala i EU signatářem. Neboť Mechanismus ISDS obsahuje mnoho problémů a tímto způsobem se budeme snažit vnést do těchto vztahů větší transparentnost. Na moje země podepsala předběžnou smlouvu ve vztahu k energetickému projektu a já si uvědomuji, že nyní můžeme také v důsledku této dohody utrpět velkou škodu čím větší transparentnost bude, tím lépe to bude pro naše rozpočty. Pan Kunders. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechl jsem si vaše názory k této důležité otázce s velkým zájmem a velice jste také přispěli k hledání a k nalezení eh, schudného řešení. Na začátku jsem řekl, eh, že odpověď zní ano, ano, ano. A já chápu, že váš závěr je, závěr je dělejte, dělejte, dělejte. A já, když jsem si vyslechl většinu poslanců, tak si myslím, že naše názory se příliš neliší. Transparentnost E, pro nás znamená, že se vytvoří spolehlivější legislativa. Já jsem také zmínil závěry rady z minulého roku a předsednictví chce v této oblasti udělat velký pro krok a je to také naše priorita, na kterou se chceme v dalších šesti měsících zaměřit. My jsme již navázali bilaterální kontakty s příslušnými delegacemi a budeme se snažit snažit eh, eh, také reagovat na stávající potíže. My jsme pro transparentnost, která je obsažena v Mauricijské úmluvě. A na dále eh, tady existuje nedorozumění, či nevíme přesně, zdali eh, členský stát potřebuje předběžné eh, povolení ze strany komise. A já musím říci, že my v této otázce hodláme postupovat rychleji a proto slepá ulička, která v radě nastala, je politování hodná my také doufáme, že soudní dvůr, který projednává otázku smíšeného přístupu, takže tato otázka bude rychle vyřešena. To je otázka eh, různého přístupu EU a členských států. My také doufáme, že tato otázka se rychle vyřeší. Já doufám, že eh, dospějeme v radě k řešení a předsednictví na tom bude velice tvrdě pracovat. Děkuji vám. Děkuji. Rozprava je u